Good afternoon, everybody. Krásné odpoledne všem. Zahájíme naše odpolední zasedání. Je to výmě na názoru ohledně provádění dohody z Minsku. Dovolte, abych přivítala pane Olekseje Makejeva, generálního ředitele pro politiku a komunikaci z Ukrajinského ministerstva zahraničí, pana Andrease Protmana, zvláštního vyslance pro Ukrajinu a vedoucím pracovní skupiny pro Ukrajinu z Německého spolkového ministerstva zahraničí, a pana Rafaela Martina de Lagarde, zástupce ředitele pro Rusko a východní Evropu francouzské ministerstvo zahraničních věcí. Vítejte na našem výboru. Nejprve dovolte, abych poděkovala našim vzácným hostům, že přišli a projevili ochotu k nám pohovořit k současné situaci a k tomu, jakým způsobem je implementována Minská dohoda. Jsme zvědaví, zda došlo k nějakým novinkám. Eh, protože spory mezi Kijevem a Mosko- Moskvě nebude určující eh, pouze pro postsovětskou oblast, ale bude mít dopad na celý západní svět. Zdroje konfrontace nejsou dočasné, jsou hluboce zakořetěné v tom zásadním konfliktu zájmu mezi Západem a Ruskem. Diplomatická úsilí, zejména v rámci normandského formátu, se soustředily na předcházení eskalace vojenského konfliktu, na omezení počtu obětí a humanitární pomoc. To je sice velice důležité, ale počet úmrtí dokonce v nedávných dnech od ledna bylo zavražděno 45 civilních obyvatel a 216 zraněno. To všechno nám ukazuje, že se potřebujeme pohnout k lepšímu řešení pro zastavení násilí. Minská dohoda byla tvrdě získaným kompromisem. Evropská unie se domnívá, že Minská dohoda bylo jed, jedinou schudnou možností v současné době. Ale dva roky po podpisu Minské dohody je jasné, že Evropská unie potřebuje realističtější a flexibilnější přístup pro hodnocení dohody, jak eh, ji začlenit do své politiky vůči Rusku a Ukrajině. Evropská unie by se měla soustředit na podporu Ukrajiny a jejich vnitřních reform, které by sloužily k posílení stability země. A to je okamžik, kdy požádám zástupce Ukrajiny, Francie a Německa, aby nám řekli, jaké je stádium implementace dohod a jakým způsobem my jako evropští poslanci můžeme přispět ke zlepšení bezpečnostní situace. Potřebujeme stabilní klid zbraní. Jakým způsobem to můžeme dosáhnout? To je pouze jedna z otázek, na které by se vás, mý kolegové, chtěli dnes zeptat. Takže teď dám slovo panu Alexi Imakejevovi. Děkuji vám. Děkuji vám paní předsedkyně a děkuji všem poslancům Evropského parlamentu za jejich silný závazek a podporu Ukrajiny. A my na Ukrajině si toho nesmírně vážíme. Děkuji vám, dámy a pánové, za to, že jste dnes přišli. Abyste si vyslechli mou zprávu a také zprávy mých kolegů o aktuální situaci, co se dělá, děje v rámci normandského procesu a v rámci minských vyjednávání. Minule eh, jsem byl poctěn, že jsem mohl před tímto výborem v podobném složení v říjnu podávat zprávu, čili před osmi měsíci. A možná, že někteří z vás si vzpomenou, že jsem citoval zprávy z přední z čelní linie, které dostávám každé ráno na svůj iPhone. V těchto zprávách byla čísla, čísla ukrajinských vojáků a občanských obyvatel, kteří byli zabiti či zraněni, včetně jmen těchto lidí. Bohužel Nemohu dnes vám podat žádné dobré zprávy v této souvislosti. Rusko neprokazuje žádný záměr naplňovat Minskou dohodu. Bohužel Putin nenařídil svým jednotkám stáhnout se z Ukrajiny a dodržovat příměří. Od té doby, co jsme se zde sešli, přes 200 eh, ukrajinských vojáků bylo zavražděno, zabito a mnoho stovek vojáků i občanských obyvatel bylo zraněno. E, bohužel e, ruské militantní síly ze sílenou měrou útočí na civilisty. Od 1. ledna e, ukrajinské jednotky byly napadeny 200 tisíc, 20 tisíckrát. To, co se děje, že dochází k dodávkám těžkých zbraní, které Rusové měli stáhnout, kdyby dodržovali Minskou dohodou. E, jsou to e, skutečně vojenské síly, které působí na okupačním území a které e, stále dodávají těžké zbraně. Rusko a jeho přívrženci se snaží vyhnout se permanentní kontrole a, eh, pardon, se snaží kontrolovat hradin. Jak už jsem řekl, 409 kilometrů státní hranice probíhá mezi Ukrajinou a Ruskem, ale tam nekontrolují ukrajinské jednotky. Je to velice eh, velká příležitost pro Rusy tudy dodávat tedy vojáky, zbraně a další dodávky. Rusové se eh, snaží eh, naprosto bojkotovat eh, speciální pozorovatelskou misi a OBSE. A viděli jsme, že OBSE v poslední době tam byl jeden přívrženec dokonce zabit. A co udělali Rusové od února minulého roku? není jenom eh, narušování infrastruktur a narušování života civilního obyvatelstva, ale co dělá je, došlo k setkání, tenkrát, když došlo v rámci normandského formátu k setkání čtyř ministrů v Mnichově v únoru, hned v ten den předseda Ruské federaci uznal veškeré ilegální dokumenty, které jsou vystavovány v Donbasu, což je eh, samozřejmě porušení Minské dohody. Co udělalo Rusko je nastolení ruského rublu jako měnu na okupačním území. A Eh, převzaly nepřátelským způsobem eh, veškeré soukromé a státní podniky v, okupačním, v okupovaném Donbasu. Eh, vojenské jednotky Ukrajiny nesmí vstupovat na toto území a my nevidíme vůbec žádnou politickou vůli ze strany Ruské federace proto, aby se nějakým způsobem pokračovalo jednání v minském formátu a v takzvaném normáckém normandském formátu, kdy zástupci Ukrajiny, Francie, Němka a Ruska se snažili nastolit takzvanou cestovní mapu jakým způsobem by se mohlo nalézt východisko z této patové situace. Co potřebujeme a co tady není, je politická vůle ze strany Ruska. Na naší straně zůstává eh, Ukrajina zavázána dodržování Minské dohody. My úzce spolupracujeme s našimi německými a francouzskými partnery a velice úzce koordinujeme veškeré naše úsilí a snažíme se přesvědčit Rusy a jejich vedení, aby skoncovali s agresí vůči Ukrajině. Nehovoříme pouze o okupovaném Donbasu, ale hovoříme o celém širším kontextu. Samozřejmě my všichni máme zájem na tom, aby Rusko zastavilo a skoncovalo svou ilegální okupaci Krymu. Co se týče Donbasu, jaká očekávání máme? A když říkám naše očekávání, znamená to očekávání mezinárodního společenství, protože v tomto stádiu máme obrovskou mezinárodní solidaritu evropských zemích a transatlantických partnerů ze strany G7 a ze strany celého generálního zhromáždění OSN, kteří všichni podporují Ukrajinu v její snaze zastavit toto krvé prolití, které zahájili Rusové. Co potřebujeme v Donbasu je zabezpečit eh, udržitelný klid zbraní, zastavit dodávku těžkých zbraní a Eh, proudění vojenského personálu přes nekontrolované hranice. Je třeba získat přísný, eh, eh, přístup ke všem okupovaným oblastem v Donbasu a monitorovat hranice mezi Ukrajinou a Ruskem. Stáhnout ruské jednotky z ukrajinského území a Eh, zavést mezinárodní bezpečnostní opatření a pro završení všech bezpečnostních požadavků můžeme zahájit politický proces eh, a zahájit také lokální volby na území Donbasu. A moje poslední připomínka, dovolíte-li ještě, paní předsedkyně, je říci, co očekáváme od Evropské unie a od Evropského parlamentu. Ne, má Evropská unie tolik nástrojů k dispozici v tomto kontextu. To nejdůležitější z těchto nástrojů je tedy pokračování s politikou neuznávání anexu a neuznávání jakéhokoliv typu vměšování Ruska do vnitřních záležitostí Ukrajiny a sankce. My si nesmírně vážíme posledního rozhodnutí Rady pro zahraniční záležitosti eh, z tohoto pondělí eh, v souvislosti se sankcemi eh, souvisejícím s okupací Krymu na jeden rok. A velice bychom si vážili, kdyby eh, také eh, hospodářské sankce byly rozšířeny na zasedání Evropské rady později. Za co bychom byli vděční poslancům Evropského parlamentu, kdybyste se mohli, kdybyste eh, Ehm, se neangažovali pro šestiměsíční sankce, nýbrž pro sankce na dobu 12 měsíců, což by mohlo být velice silným signálem na adresu Ruské federace, svědčící o, jednoty, o jednotě našich spojenců a o podpoře Ukrajinců, kteří bojují za svou svobodu a za své právo připojit se k evropské rodině. Děkuji mnohokrát. Děkujeme, pane Makéva. Nyní dostane slovo pan Andreas Protman. A nebo se prohodíte? Pan Rafael Martin Delagard, zástupce ředitele pro Rusko a východní Evropu na francouzském ministerstvu zahraničních věcí. Děkuji mnohokrát. S mým německým kolegou Andrásem Potmanem eh, jsme si tak trochu rozdělili téma našich příspěvků. Dovolte, abych začal tím, že připomenu eh, rizika ukrajinské krize abych řekl, že tato rizika se týkají na prvním místě samozřejmě Ukrajiny, tak jak to již připomněla paní předsedkyně, jakož i náš ukrajinský kolega Oleg Makejev. Tento konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou již způsobil více než 2000 mrtvých a více než 4000 zraněných. Podle Vysokého komisaře OSN pro lidská práva máme 3,5 milionů lidí, kteří dnes potřebují humanitární pomoc v této, oblast, v této oblasti stojící před branami Evropy. A e, aby se stabilizovala situace v Ukrajině, bude zapotřebí několika let, než se překoná tato, tato těžká situace. Druhá výzva pro nás, pro Evropu a pro naše vztahy s Ukrajinou a také se východními sousedy je nesmírně důležitá. Je to výzva pro evropskou jednotu, protože Rusko jako součást tohoto konfliktu zůstává také partnerem. A to je důvod, proč Francie a Německo vyvíjí veškeré úsilí v roli prostředníka a hledají politická řešení. Třetí série výzev to je vize protichudná k tomu, eh, které vidíme na jedné straně politika založená na respektování mezinárodního práva, multilateralismus, multilateralismus a na druhé straně politika tedy mocností, eh, která eh, tady spíše znamená izolaci. A teď bych chtěl něco říci málo k celému procesu. Kde se nacházíme teď? Já jsem měl příležitost být pozván v říjnu roku 2015 s Olegem a se svým německým kolegou té doby abychom sledovali, jakým způsobem pokročily naše práce v prostřednictví ve spolupráci německo-francouzské. Co jsme učinili od té doby? My jsme podpořili eh, toto téma na celé řadě schůzek. Začalo to tím sumátem normandského formátu, kdy se sešel Holland a Merklova 19. října 2016 v Berlíně. Eh, to bylo čtvrté setkání v tomto formátu. Od 19. října jsme také měli dvě schůze na ministerské úrovni v tom normandském formátu. Jedna byla 29. října v Micku a jedna 17. února v Mnichov Krakově 2017. Měli jsme také celou řadu schůzek expertů. Byli to diplomatičtí poradci, a také zástupci prezidenta a kancléřky. Naposledy došlo ke schůzce v Dubnu v Minsku, bylo to 6. dubna. Rovněž jsme uspořádali celou řadu schůzek na úrovni ministerstev zahraničí, na úrovni expertů. Jsou to většinou političtí ředitele a náměstci ministrů z příslušných ministerstev eh, s trilaterální skupinou eh, OBSE, to znamená se specifickými zástupci OBSE a se čtyřmi zástupci pracovní skupiny. Eh, cílem je propojit ty dva formáty, normandský formát a formát té trilaterální skupiny, která se zabývá otázkami Minska každé dva týdny, jak z vojenského, hospodářského i politického hlediska. Kde se nacházíme teď v naší práci? Rád bych nejprve upozornil na politický rozměr, rozměr Minské dohody a rád bych něco řekl k humanitárnímu aspektu a pak dám slovo mému německému kolegovi k bezpečnostnímu a hospodářskému aspektu. V politické oblasti máme zhruba čtyři Takové soubory. Za prvé institucionální reforma, znamenající decentralizaci. To znamená tam, kde došlo k určitému úspěchu, snažit se zahájit ústavní proces, který vlastně byl zahájen v srpnu roku 2015. Tady tady již k něčemu došlo. Co se týče speciálního statutu pro určit ta území Doněcku a Luhanska, Donbasu. Eh, potvrzuje se to, co rozhodli šéfové vlád 19. Eh, eh, února 19. října v Berlíně a pokračujeme v tom normackém formátu, to je trochu teď odborné technické, Říkáme tomu formule Steinmeier. E, to znamená, to je sekvence, která byla vypracována rok předem na vrcholné schůzce v Paříži v říjnu 2015, což je určitá sekvence, která vysvětluje, jakým způsobem nejrůznější politické aspekty by se mohly zhrnout vyplývající z Minské dohody. Musí to začít e, volebním zákonem, výkonem pro lokální volby pro Donbass Eh, to, tento zákon by měl být schválen ukrajinským parlamentem. Eh, je třeba také přípravné fáze pro volby, to je zapotřebí, aby byla zajištěna bezpečnost pro eh, provedení, aby prostě došlo k těmto volbám a v den, kdy se budou konat tyto volby, specifický statut tohoto území by měl být dohodnut a vstoupit do platnosti provizorním způsobem. A poté až OBSE a Mezinárodní kancelář OSN pro lidská práva posoudí na základě své mise, že tyto volby splnily mezinárodní kritéria od tohoto okamžiku statu tohoto území by vstoupil definitivním způsobem v platnost. A poslední prvek celé této formulky je, že po volbách je třeba, aby zákon, který ukrajinský zákon schválil v roce 2014, ale ještě nebyl, <clears throat> nevstoupil v platnost, vstoupil v platnost den po volbách. A e, to bylo potvrzeno znovu tedy na schůzce v Berlíně 19. října a na tomto tématu pracujeme. Rovněž pracujeme na modalitách lokálních voleb, jakým způsobem je provést v Donbasu. Především eh, eh, to děláme v rámci kontaktní skupiny pro setkávání pracovní skupiny, která se schází, jak už jsem vám řekl, v Minsku každý jednou za dva týdny. A také eh, se snažíme postupovat v rámci, v rámci toho normackého formátu. A další prvek, to je jediná věc, kterou je potřeba udělat v rámci té Steinmeierovy formulky je ten zákon, který byl schválen ukrajinským parlamentem v září roku 2014, ale ještě nestoupil v platnost. Je tady předpokládaný dialog v rámci Minské dohody a, a angažuje se jaksi v každé oblasti v, ob, politiky. E, my předkládáme návrhy, ale samozřejmě, což je velice důležité proto, abychom mohli pokročit v uskutečňování tohoto politického rozměru. Je třeba, abychom také udělali pokrok v oblasti bezpečnosti která souvisí s Minskou dohodou. Je třeba začít s tou bezpečnostní oblastí a je třeba, aby došlo k opravdovému příměří, abychom konečně mohli pokročit i v těch politických aspektech. Na tom také pracujeme, snažíme se pak pokročit paralelním způsobem také na těch dvou zásadních aspektech pro naplňování Minské dohody. Další bod, a tady se blížím k závěru, to je humanitární situace, která je velice důležitá a o níž se hovoří také v rámci formátu těch to setkávání kontaktní skupiny každý 14 dní v Minsku za účasti koordinátora OBSE, senátora Friče, který, vynakládá, který vykonává pozoruhodnou práci. Pracujeme na několika námětech, především tedy v tom minském formátu. My se snažíme přispět tedy politickými eh, politickými body v rámci normandského formátu. To je za prvé výměna vězňů. Eh, důležitá práce, která již byla učiněna od roku 2015, čísla jsou různá, ale <clears throat> domníváme se, že zhruba 280 vězňů bylo osvobozeno od roku 2015. Zbývá ještě určitý počet na obou stranách Pracujeme na tom, snažíme se pokročit, to znamená, že ta kontaktní, ta trilaterální pracovní kontaktní skupina pracuje na identifikačních a technických parametrech za pomoci OBSE a my v tom normátském formátu na úrovni šéfů států, protože na této úrovni probíhá normatský formát, se snažíme o politicky ovlivňovat výměnu. Čili na to, tomto tématu pracujeme. Také pracujeme na, to, na, na zmizelých osobách a na tom, abychom zjistili, našli zmizelé osoby. Samozřejmě, kromě tedy té výměny vědců, eh, promiňte vězňů. Druhé téma, na kterém pracujeme, je humanitární přístup mezinárodní humanitární pomoci, zejména v těch oblastech v Donbasu, kde vládnou separatisté a bohužel tam ten vstup humanitární pomoci je nesmírně obtížný. Když se scházíme na politické eh, úrovni. Snažíme se trvat na tom, aby Rusko umožnilo přístup humanitární pomoci na tom separatisty okupované území, ale bohužel je to velice omezené čtvrté téma. E, e, ta se děje prostřednictvím kontaktů, to je také velice významné, abychom mohli vyměňovat osoby z obou stran fronty už několik měsíců a můj kolega německý o tom bude hovořit, což je mm, proces týkající se eh, té hraniční linie. Eh, vidíme, že dochází ke snížení i výměny hospodářské přes eh, tuto oblast. A snažíme se tedy působit jako prostřednictví, aby vnitřně vysídlené osoby mohly procházet tím územím a snažíme se vyvinout úsilí, a abychom usnadnili také ověřování totožnosti těchto osob, aby nemohli e, třeba pašovat zboží. To všechno jsou věcí, věci, na kterých pracujeme, kde můžeme konstatovat určitý pokrok v našem zprostředkování, zlepšování situace v tomto druhu. Potom, co se týče otevřeného přicházení, to eh, v rámci bezpečnosti jsou stále velice obtížné oblasti i v Luhansku. A ne vždy ten přechod je přístupný. V Doněcku máme uh, dva či tři body možného přechodu. Jedna z nich v Zolote byla zavřena a obě strany jsme, se, jsme eh, vyzvali k tomu, aby otevřeli znovu tento přechod, aby mohlo dojít ke snažší výměně. A poslední bod eh, v humanitární oblasti, co ještě děláme, je, snažíme se vyvíjet úsilí, aby abychom zamezili eh, počtu mrtvých. Bohužel eh, dokonce došlo k tomu první umrtí pracovníka OBSE. Snažíme se, no snažíme se, vyzýváme strany k tomu, především tedy Rusko, eh, aby eh, pomáhalo eh, těm zraněným osobám. Toliko tedy k humanitární oblasti a teď dovolte, abych předal slovo mému německému kolegovi, který řekne něco k bezpečnostní situaci a k socioekonomickým otázkám. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Lagáre, a nyní dávám slovo panu Andrasi Brukmanovi, který je specifickým vysl- speciálním vyslancem a e, ředitelem pracovní skupiny pro Ukrajinu na německém ministerstvu zahraničí. Prosím pěkně. Madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také Rafaelovi za to, že už uvedl naši zprávu já bych se zaměřil na bezpečnostní otázky, ekonomické otázky a na závěr několik poznámek o tom, jak postupovat dále. Nejnaléhavější podle nás je opravdu implement, při implementaci Minské dohody je e, ta bezpečnostní situace přímo na místě a proto Německo a Francie se snaží zde opravdu e, silněji se zaměřit v minském procesu na bezpečnostní otázky. A to bylo i jádrem takzvaného setkání dohledu v normandském formátu, který se konal 30. května v Berlíně a na tomto setkání byla příležitost si vyslechnout zprávy zvláštního vyslance e, Zajdika a také koordinátorů pracovních skupin trilaterální kontaktní skupiny a posílit vztahy mezi minským procesem a normandským formátem. Zaměřujeme se na bezpečnost a to podle našeho názoru znamená návrat k té původní logice Minské dohody, Minských dohod. Stabilní bezpečnostní situace je základní podmínka pro podniknutí všech dalších kroků, zvláště těch politických. Zvláště jsou zde důležité tři záležitosti. Za prvé, eh, spolehlivé příměří, za druhé stažení těžkých zbraní a za třetí tzv. disengagement, nevměšování. Setkání politických poradců 4. Eh, dubna. Zde se také hlavně diskutovalo o otázce bezpečnosti a bylo rozhodnuto, že eh, opětovné zavázání se k tomu eh, příměří, které bylo domluvené před Velikonocemi, by byl důležitý krok. Také se tomu věnoval telefonát 16. dubna a společné vyjádření. Bohužel jsme ale neuspěli k, v nastolení, e, obnovení tohoto závazku při normálním setkání a bezpečnostní situace na místě je stále ještě velice citlivá. Potom je zde vysoké číslo civilních obětí, e, zvláště také v rezidenčních oblastech. Eh, také eh, dochází k ohrožování infrastruktury eh, v konfliktní zóně týkající se dodávek elektřiny a vody. Potřebujeme nyní konkrétní kroky a stažení těžkých zbraní. Jde o, také o poskytnení základních informací o přítomnosti těžkých zbraní a doufáme, že tedy tyto informace dostaneme. Znepokojící je také bezpečnost speciální monitorovací mise OBSE. A ten smrtelný incident z 31. dubna už to byl zmíněn. Americký zdravotnický pracovník, který pracoval pro misi, a také, a také český a německý zástupce byli zraněni. A myslím si, že je opravdu naprosto důležité vyšetřit tento incident, včetně umožnění přístupu na místo, kde se tento incident odehrál, který je na separatistickém území v té takzvané Luhanské eh, lidové republice. To zásadní eh, implementovat Minsk a mít zde eh, přístup do konfliktní zóny. V souvislosti s tímto incidentem už jsme viděli, že se snížily možnosti dané mise v oblasti monitorování, sledování situace, protože tam panují bezpečnostní obavy. A ta situace je taková, kdy vlastně my se neustále různým způsobem napadána, obtěžována separ- ze strany separatistů. V důsledku incidentu z 31. dubna také vlastně odminování musí být opravdu prioritou, zvláště Eh, označení zaminovaných území musí začít i hned. A ambasadorka byla požádána, aby poskytla mapy zaminovaných území a vyzýváme obě strany k tomu, aby tyto mapy tedy poskytly. Ekonomické záležitosti, které se řeší jak na úrovni normandské čtyřky, tak ekonomické pracovní skupiny, kde jsou důležité v diskusi tři záležitosti. Za prvé, dezintegrační tendence na Donbase. Za druhé, dodávky vody. A za třetí, ekologické dopady. Francie i Německo byly velice znepokojené desintegračními tendencemi na Donbase, které vlastně podkopávají článek 8 minského balíčku opatření, kde se hovoří o tom, že socioekonomické vazby mezi oběma částmi Donbasu eh, musí být zachovány. do vlastně jednostrané kroky od začátku roku bohužel vedly eh, k takové negativním tendencím a vzájemným blokádám eh, například železnice ze strany Ukrajince a Rusko také nebylo moc nápomocné tím, že vydalo dekret týkající se uznávání dokumentů z těch takzvaných separatistických republik. A potom zase Ukrajinská rada bezpečnosti 15. března rozhodla, že tedy zavede oficiální dopravní blokádu zboží takzvaných DNR a LNR. 30. května jsme se na tom setkání snažili předložit návrh, tedy my Německo a Francie, který by se týkal toho, jak tato pravdu podle našeho názoru špatná situace, jak by bylo možné ji napravit. A sice, aby došlo k simultánnímu stažení těch eh, opatření na straně separatistů a odstranění té blokády dopravy. Potom dodávky eh, vody z oblastí kontrolovaných vládou do oblasti nekontrolovaných vládou. Tam je rozdíl mezi situací v Luhansku a v Doněcku. Na luhanské straně tam jde hlavně otázky pladeb, pladeb ze strany separatistů, Eh, za dodávky vody ze strany kontrolované vládou. Potřebujeme zde udržitelný spolehlivý mechanismus pladeb. Momentálně to probíhá v hotovosti po takových neúplně bezpečných eh, cestách a potřebujeme tedy nehotovostní spolehlivý platební mechanismus. A co se týče Doněcké republiky, tak problém s dodávkami vody je spíše bezpečnostního charakteru. Už jsem zmiňoval to konstantní ostřelování infrastruktury. To je opravdu velice znepokojící situace eh, čerpacích stanic, filtračních stanic, ostřelování, eh, přenosové sítě a e, opravdu e, jsou tam takové e, opravářské jednotky, které v těch krátkých obdobích příměřích odvádí heroickou práci a panují obavy, že nyní v létě, kdy bude velké teplo, že se situace s pitnou vodou bude trvale zhoršovat v dané oblasti. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Kvalita pitné vody už tak jako tak je relativně chabá, takže je třeba udělat analýzu situace s vodou, ale také situace se zaplavenými uhelnými doly. A v ekonomické pracovní skupině jsme navrhli vybudovat skupinu odborníků, která by zanalizovala situaci uhelných dolů na obou stranách té linie, ale bohužel protěžky v Luhanské republice zatím s takovýmto krokem nesouhlasili. Krátký eh, výhled do budoucna. Doufám, že to nebyl příliš negativní obrázek, který jsme zde načrtli. Samozřejmě přejeme si udržitelnější a rychlejší implementaci dohod Nicméně Německo a Francie jsou odhodlány eh, organizovat schůzku normandského formátu do konce léta. Setkání čelních představitelů se asi bude konat koncem června normandského formátu a nyní máme nového francouzského prezidenta, takže doufáme, že eh, tento celý proces zase nabere nový dech a těšíme se na další kroky. Děkuji. Děkuji vám, pane Protmane. Děkuji našim řečníkům za informace o situaci a nyní dám slovo našim poslancům. Mám zatím čtyři přihlásené poslance. Pokud chcete ještě vystoupit, dejte nám vědět tak abychom mohli nějakým způsobem rozdělit řečnickou dobu. První bude mít slovo pan Štětina na dvě minuty. Prosím. Dobrý den, pánové, vítejte u nás v Evropském parlamentě. Já mám dvě otázky. Každá z nich eh, se může dotýkat kohokoliv z vás. První otázka. Eh, slavili jsme nebo vzpomínali jsme nyní třetího výročí osvobození Mariupolu. Já jsem si uvědomil, že ta válka už trvá víc než tři roky. A všichni víme, že lidé stále umírají. A že minské dohody jsou tady zejména dobré k tomu, aby se udržely sankce vůči Rusku. Ale jinak minské dohody nefungují, sami to víte, sami tady zmiňujete, že boje pokračují. A proto se ptám, první otázka, existuje nějaký plán B k mínským dohodám, který by tu válku dokázal zastavit? Není to například možnost dodávat Ukrajině ony těžké zbraně, které nemají a které má protivník, k tomu, aby se mohli Ukrajinci dobře bránit? Čili otázka, existuje plán B k minským dohodám? A druhá otázka, e, to jsou volby. Já, když jsem byl naposledy v Kramatorsku, tak pan guvernér Žebřivský mě jasně říkal, Francie a Německo nás nutí k tomu, abychom uskutečnili e, v, na Donbase regionální volby. Ale to my přeci nemůžeme. My je nemůžeme ty volby dělat v době, kdy tady jsou tanky. Volby pod hlavněmi tanků prostě nikdy nefungují. A já se ptám, ta otázka zní takto. E, plánuje Německo a Francie například, že ty volby budou až e, poté, co tam nepřátelské vojsko nebude, anebo plánuje ty volby ještě za této situace? Děkuji za odpověď. Děkuji vám, pane Štětino. A nyní se přihlásil o slovo pan Desmaker. Prosím, dodržte řečnickou dobu. Desmaker. Yeah, thank you, uh, very... Děkuji vám za in, aktuální informace. Vlastně už mi poskytli řadu odpovědí na moje otázky, které jsem si kladl, když jsem sem šel. Ti z vás, kdo znají region, kdo jej navštívili, kdo byli na té frontové linii, tak tam není vlastně nic nového, stále ještě je tam velice nebezpečná situace, která ovlivňuje životy lidí, je to nebezpečné pro civilisty a je vidět, že ještě je to opravdu dlouhá cesta. Velice si vážím, že Německo a Francie se snaží oživit minský proces, protože to je jediné, co máme momentálně. Takže bychom jej měli podpořit a e, reálně se zaměřit primárně na stabilitu a bezpečnostní situaci. Také z ukrajinské strany je třeba odvést spoustu práce, například ústavní eh, rámec pro tu specifickou situaci také není, měli bychom zde také podpořit naše kolegy, ale otázka, kterou chci položit, se týká odminování. Vy se tedy snažíte přimět obě strany k tomu, aby zmapovali problém a potom to eh, území deminovali a myslíte si, že to je realistické? Nebylo by zapotřebí, aby tam byla mezinárodní pomoc z některých zemí, které jsou způsobem specializované, například eh, moje země byla zapojená do určitých odminovacích eh, operací. Jiné evropské země by zde možná také mohly pomoci s řešením tohoto závažného problému. Myslím si také, že my v Evropské unii bychom měli být ochotní myslet i dále, než jenom na jediný krok kupředu. Myslím si, že Donbaský region bude potřebovat obrovskou podporu opravdu praktického charakteru z naší strany. Poté, co snad budeme úspěšní s zajištěním toho, že tento region bude možné zaintegrovat zpět do Ukrajiny a evropské atmosféry. Děkuji, nyní pan Ustorovičius. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji našim hostům, že sem přišli, že s námi diskutují, protože je důležité nejenom z hlediska jedné země, ale prostě z hlediska evropských a civilizovaných participantů minského procesu. Máme zde před sebou skvělý příklad hybridní války. Bolševici už to vyhlásili v roce 1917, ani válka, ani mír a vy si můžete prostě vybrat, kdy v čase řeknete, že to je to či ono. A minská jednání eh, reflektují určité majetky, například, které eh, patřily ukrajinským majitelům, byly vyvlastněny takzvanými lokálními bandity v Luhansku a Doněcku. Je to nějaké téma pro vás v souvislosti s minskými debatami? A můj kolega pan Štětina se ptal, jestli máte nějakou alternativu k minské platformě. Já jsem zaznamenal, že e, státní tajemník Stillerson se vyjádřil, že jsou ještě nějaká jednání vedle Minsku. Mohli byste nám to blíže vysvětlit? Jak jste se ujali této myšlenky amerického zástupce? Co by to znamenalo? Tedy jednání vedle Minsku a Dokud Německo, Francie, Ukrajina eh, budou mít bilaterální eh, agendě, tak to bude nadále důležité téma zde mít Minsk. Děkuji paní Harms. Mne by zajímalo, zda eh, na nějaké nadřazené úrovni za ti vyjednavači, kteří vyjednávají za Německo, Francii a Evropskou unii, zda tedy tito vyjednavači pokládají ten proces Minsku za proces, pomocí kterého skutečně má být dosaženo splnění obou dohod, či zda nad to ještě mají nějaký další dodatečný pohled na tu válku, či na tu omezenou válku, na tu okupaci, a zda na to nahlíží jako na vývoj, který je vlastně výzvou pro celou evropskou bezpečnostní architekturu, nebo já mám pocit, Eh, když vidím ty frustrace z toho, že prostě ta, ty dohody nejsou re, realizovány, já v tom vidím právě z té větší perspektivy té hybridní války, že to je skutečně výzva pro bezpečnostní uspořádání a role EU, ale mám pocit, že tento pohled, tato perspektiva se ztrácí. A proto si myslím, že v souvislosti s debatou o NATO je to velice důležitá perspektiva. Někdy mám pocit, že Evropané například diskutují o těch sankcích, ale stále pouze z, té, z toho úhlu pohledu eh, bude se v Lugansku, budou tam volby, stáhnou se tanky či ne, ale nedívají se na to z toho pohledu, jak vlastně Evropská unie by si měla zajistit své vlastní zájmy. Zájmy o tom, že máme zájem na stabilní bezpečnostní uspořádání. Vedle této vedlejší větší otázky, které by mě ještě zajímalo zcela konkrétně, zda zvažujete, pokud, když se takto systematicky snažíte plánovat stažení těch vojsk z obou stran, Zda tedy nad to ještě zvažujete či plánujete, pokud vůbec dojde k takovému to stažení obou vojsk, jak jste o tom hovořil, je, zda tedy zvažujete, jak pak bude garantována ta kontaktní linie a kým? Děkuji, paní Jánce. Teď tady máme tři další řečníky a potom deset minut na odpovědi. Paní Kajete, ale prosím vás, každá z vás minutu a půl, ano, chcete-li, abychom skutečně skončili v čase, který máme k dispozici. Paní předsedkyně, akceptuji to, ale není to spravedlivé, musím říci. Eh, protože když má jeden mít minutu a půl, měli by to mít všichni. Děkuji vám za vaše zajímavé a přesné informace, které jste nám poskytli ale když jsem si vyslechla všechny poznámky týkající se implementace, abych spíš řekla neimplementace minských dohod, mám pocit, že část relativního příměří, tady není vůbec žádná jiná implementace těchto dohod, e, ta otázka hranic, tento bizarní nápad provádět volby za prezence vojenských sil, specifický status, e, eskalace, ke které dochází, e, to omezena, výměna rukojmích a tak dále. Všechno signalizuje, že to je zmrazený konflikt. Jsem příliš pesimistická nebo příliš reali- velký realista? Jsou tady vůbec nějaké dobré zprávy v souvislosti s minskými dohodami? Já jsem tady ještě nic neslyšela. A další věc, kterou chci říci, můj dojem u sankcí je takový, že Eh, jsou jaksi na úrovni stagnace. Nikdo už na ně nedbá a proto má otázka zní. Možná, že proto, že tady není žádná implementace minských dohod, bylo by velice záhodno, kdybychom prokázali politickou vůli a snažili se o rozšíření a zvýšení navýšení těchto sankcí. Děkuji. Děkuji vám, paní Kaljete. A teď pan Peter. Paní Peter, pardon. Děkuji. Máme velké množství informací o mnoha oblastech eh, toho, jak tedy vypadá život na Ukrajině, jak tam momentálně vypadá ta současná situace. Ale mám tady ještě jednu otázku. Bylo by eventuálně možné, eh, abyste nám řekli, co se konkrétně změnilo od poslední schůzky s Evropským parlamentem, která se konala před několika měsíci. Mohli byste nám říci, pokud je to tedy vůbec možné, něco přesného o tom, k jakému konkrétnímu pokroku tam došlo? Že by se srovnali vlastně současnou situaci s tím, co jsme se od vás dozvěděli při té minulé schůzce. Děkuji a teď paní Andrea Kene. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Ráda bych řekla, že když se podíváme relativně zblízka na vývoj v Ukrajině a okolo Ukrajiny, myslím si, že neimplementace minských dohod vede k zmrazenému konfliktu. Situace je podobná, jakou sledujeme v Moldavsku, v Gruzii a Musím říct si, že to je skutečně politování hodné. Já se chci zeptat pana Makejeva. Je mi líto, ale já řeknu to, co řekl již kolega Petr Strijovič eh, týkající se postoje Spojených států amerických. Před několika měsíci jsme z Washingtonu slyšeli, že oni ze 100% podporují implementaci minských dohod. A nyní slyšíme něco jiného, něco nového, že snad uvažují o nějakém novém formátu, eh, jak nalézt řešení. A já bych byla vděčná, kdybyste nám k tomu něco mohli říci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, teď máte příležitost zareagovat a odpovědět na otázky a přejete-li si. Můžete si rozdělit odpovědi a každý z vás má čtyři minuty. Kdo by chtěl začít? Tak já možná začnu a kolegové mi jistě pomohou. Já rozhodně bych musel zrušit jak večeři, eh, tak oběd bych měl odpovědět na všechny ty otázky a to není můj záměr. Děkuji vám za všechny otázky eh, a z nich cítím eh, velikou podporu z vaší strany, abyste nám pomohli v této záležitosti. Sankce nefungují? Fungují E, děkuji vám za tu otázku. Sankce fungují, protože Ruská federace e, společně s tou nízkou cenou za naftu e, Rusko ekonomicky trpí více, než přiznávají. A když se podíváme na to, že v Ruské federaci 2018 bude, budou prezidentské volby, Rusko jistě pochopí, proč k tomu dochází, i když se snaží ruská propaganda jim vymývat mozky ale situace v kruzích blízko Kremlu není tak dobrá a e, trpí těmi sankcemi. Panu Štětinovi musím říci, že společně s německou a francouzskou stranou pracujeme ruku v ruce, velice úzce společně. Není tady žádný tlak mezi námi, velice přísně koordinujeme eh, všechny kroky eh, respektivních lídrů. A to, co řekli již mý kolegové, eh, nový francouzský prezident zcela jistě dodá další input celému procesu mohu říci, že můj prezident eh, předpokládá, že se záhy sejde s francouzským prezidentem. A co se týče role USA, ta je velice významná. Za dvě hodiny prezident Porošenko se sejde s Trumpem ve Washingtonu a definitivně tedy získáme nové informace z Washingtonu, ale tady je důležité konstatovat, že Spojené státy eh, vždy podporovaly to, co dohodla Německo-francouzská strana koordinační, tedy německo-francouzský koordinační mechanismus. Jejich role USA byla vždycky velice důležitá a z toho, co jsme zatím slyšeli z Washingtonu, je, že po volbách prezidenta Trumpa dochází k další podpoře Ukrajiny a že dochází ke sledování té logiky, té sekvence minských dohod, eh, která je velice snadno srozumitelná. Od nastolení absolutního příměří k politickým dohodám. Ano, příměří nefunguje eh, rozhodně to není příměří jako takové je to něco, co zavedli rusové nejenom na Ukrajině, ale i v Sýrii. Oni to nazývají příměřím, ale to jim pomáhá k dalšímu stupni. Není to něco, je to něco jako určitý hybridní prvek. Nazval bych to hybridním příměřím. Ano, hovoříme o otázce nepřátelského převzeť, přebírání ukrajinských podniků ve formátě Minské skupiny a můj kolega Brokman již také řekl, že zazněly návrhy z německé a francouzské strany, jak nakládat s touto záležitostí. Rusové tedy zvažují svá rozhodnutí pro navrácení eh, majetku majetku původním vlastníkům. Děkuji mnohokrát paní Kaněte eh, za tu myšlenku o volbách a panu Štětinovi. Ano, skutečně volby eh, zastřel by zbraní skutečně nejsou možné a každý v této místnosti a každý v OBSE a v západních zemích chápe, že eh, ne, neexistuje žádný OBSE standard, aby prostě stály tanky 100 metrů od vás, když jdete do volební místnosti. A proto jsme samozřejmě my všichni teď na stejné straně a celá ta myšlenka rozšiřování sankcí je nesmírně důležitá. Proč je důležitá? Sankce jsou nástrojem. E, nepoužíváte-li tento, nepoužijete-li tento nástroj, e, Někteří možná by to chtěli, ale eh, Putin prostě to zneužívá k propagandě, že Rusko je obklopeno nepřáteli a že sankce Evropské unie přinášejí utrpení lidem. Kdo jsem já, abych vám připomínal, že vlastně spíše evropské společnosti, evropští výrobci trpí ne evropskými sankcemi, ale proti sankcemi, které zavedl Kreml. Eh, není to, Evropská unie dává sankce proti, kvůli agresi a Rusko ukládá sankce, eh, protože Evropská unie chce postupovat v rámci standardů a norem. Děkuji vám mnohokrát. No, to bylo velice eh, zajímavé. Chcete ještě něco dodat? Děkuji. Když se podívám na ty otázky po pořadě, nejprve otázka pana Štětiny, zda existuje nějaký plán B. Ne, neexistuje plán B. Kdyby existoval, tak bychom to věděli, domnívám se. Padl, protože strany Rusko a Ukrajina eh, se, jsou vázány formáty Minsku a normatským formátem. To znamená, že naši partneři jsou evropští partneři a ne američani. Opravdová alternativa by snad byla Kdyby se dělala jiná věc, to by znamenalo nedělat nic. To byla jediná alternativa za současných podmínek. Se domnívám, že není možné vytvořit něco jiného, než je Minsk, ani změnit formát. To by znamenalo nechat ty věci spadnout pod stůl a to by se mi zdálo skutečně velice nebezpečné protože tady by bylo riziko vzrůstajícího napětí v Donbasu. Ehm, máme tady 17 kilometrů čtverečních, mm, kde 17 000 km čtverečních, eh, kde eh, dochází k provozování mafiánských praktik a to všechno blízko Evropy, to rozhodně není to, co chceme. Co si přejeme je pokračovat a snažit se dosáhnout pokroku, aby se věci pohnuly směrem ku předu a ne to skutečně nechat spadnout. Další otázka týkající se voleb a bezpečnosti. Uh, Samozřejmě, aby bylo možno konat volby, třeba aby byla naprosto zajištěna bezpečnost. To je samozřejmě nesmírně důležitá podmínka. Není možné organizovat volby v aktuálním kontextu za přítomnosti zbraní a tanků. To samozřejmě by neodpovídalo ani standardu OBSE. Proto, aby se konaly volby, je imperativem a bez zajištění bezpečnosti. Co se týče odminovávání, a bilaterální pomoci. Potřebujeme tady ale také zajištění bezpečnosti. Nemůžeme tam posílat třeba zahraniční pomocné jednotky pro odminování, nebude-li zajištěna jejich bezpečnost. A k tomu potřebujeme prostě obě strany sporu. E, ať už se děje cokoliv, Musíme pracovat tedy se zúčastněnými stranami, to je povinnost. Otázka pana Ostroviče eh, k tomu vyvlastňování. Ano, eh, to je pro nás také důležité téma. Hovořili jsme o tom v normandském, v normandském formátu a také jsme vyzývali Rusko, aby vyvinulo tlak na své separatisty, aby přetěli ten čertovský kruh, eh, který vedl k tomu, jak si uzavření hranice v Doněcku, eh, což brání budoucí reintegraci a je to samozřejmě eh, velice nepříjemné pro obyvatelstvo, protože jedni jsou naprosto odtrženi od druhých. Takže i to je pro nás zajímavé téma. Ta otázka formátu američanů částečně na to již zazněla odpověď, je třeba možná zeptat se pana eh, ministra zahraničních věcí USA zeptat se, co tím mínil, co řekl, ale eh, my eh, velice úzce s Američany spolupracujeme, máme velkou spolupráci na bázi důvěry a není tady rozhodně žádné přání změny formátu z jejich strany. K dalším otázkám. A hybridní válka, ano. O tom hovořila paní Harms. Když hovoříme o otázce stahování, už máme dvě takové zóny, které existují, jsou velice omezené, ale existují. Je důležité, aby po dohodě, která byla eh, uzavřena, tam mohli jezdit pozorovatele OBSE. Paní Kaněte se také zmínila o volbách a bezpečnosti, na to již jsem zareagoval, odpověděl. K otázce sankcí eh, na na zastávající radě eh, se o tom bude hovořit eh, v souvislosti s Minskou dohodou. Šéfové stát a vlád jistě budou tuto otázku přeskoumovat za dva dny. A další dotazy? No, myslím si, že už to asi bylo všechno. Teď k té skutečnosti, že eh, spějeme k zmrazenému konfliktu, to souvisí s mou první otázkou. To my nechceme, my nechceme v této oblasti zmrazený konflikt, ale každopádně by to zmrazený konflikt nebyl, protože rozměr území a eh, velikost sil, které zde eh, působí, jsou příliš velké. A od poslední intervence Otázka je, co se děje navíc, co jsme udělali. Domnívám se, že důležité je veškerá ta práce, kterou činíme a která není viditelná, se nevidí v různých politických oblastech, politických otázkách v rámci těch čtyřech minských témat a v rámci bezpečnosti, snaha o dosažení odvětvových dohod Eh, dohod týkající se eh, zákazu dodávat zbraně ráže nad 100 mm a všechno to. O tom se jedná. Teď je třeba stole ta politická jednání. A posle, další kolega. Eh, já, nur ganz kurz. Pouze stručně, paní Hánem se, se ptá na to, zda jistě vidí taková ta velká témata, to ohrožení evropského bezpečnostního uspořádání. Ano, to vidíme, samozřejmě, a je to to, co nás pohání při všem eh, tom, eh, čím se každodenně zabýváme, protože to je skutečně to, co dělá tento konflikt eh, tak významným pro Evropu a Evropskou unii. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom se pokusili mm, dostat tento konflikt pod kontrolu. A v neposlední řadě také pro ty lidi, kteří tam žijí v té oblasti, je ta otázka na ten plán B k Minsku. Žádný plán B k Minsku není. Minsk je vše, co momentálně máme. Pokrok je pomalý, ale Minsk nám pomáhá zaprvé v krizových situacích neustále deeskalovat situaci na kontaktní linii, například eh, ta situace, ke které došlo letos, eh, koncem ledna, když skutečně tam splanuly další boje. A dále Minsk nám umožňuje hovořit o tématech, která doufejme povedou k zlepšení situace lidí na místě, tedy humanitární záležitosti a otázky ekonomické situace na místě. Skutečně doufám, že takto se nám podaří pomocí minského formátu dosáhnout praktické zlepšení situace těchto lidí. Samozřejmě více než tři léta to již trvá v vyjednávání v tom minském formátu, ale my prostě se opíráme o takový realistický přístup malých kroků. Děkuji, děkuji našim hostům za jejich vystoupení a kolegům a kolegyním také za diskusy a za několik minut budeme pokračovat dalším bodem našeho pořadu jednání. Velice vám děkuji.